devíti přijato. Tím se dostáváme ke konci. Pokud nejsou námitky, bych chtěl z rezoluce přijaté v dnešním zasedání předat následujícím gremím. Pane Ody, přelte si slovo. Ano, Vážený pane předsedo, já jsem zapomněl to číslo našeho vnitřního řádu, ovšem tam se hovoří, že mm, když jsou tady určité slavnostní eh, návštěvy, například pan Monse Masukas, Tuniska nebo pan Šimon Pereš, a hymna nezazněla. Já se ptám, proč došlo k nějaké změně, protože na základě našeho vnitřního řádu by ta hymna měla zaznít. Je mi opravdu líto, že u těchto dvou slavnostních eh, návštěv, slavnostních událostí nezazněla naše hymna. Zřejmě vám uniklo tak, jako uniklo mě, že eh, nevíme přesně, proč to taky je, ale přeskoumáme to. Eh, končím toto zasedání. Přeji vám příjemný víkend a šťastnou cestu domů.